Der Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen, hiermit... Milé kolegyně a milí kolegové, tímto zahajuji zasedání, které jsme přerušili 19. února za znovu otevřené. Drazí kolegové, řeknu to v jazyce země, které se týká tento postup. Vážení kolegové, asi už jste slyšeli smutné zprávy o útoku na eh, vojenskou základnu Masarin v severním Irsku, eh, která vyústila k zavraždění dvou vojáků, ženisty Marka Quincyho z Birminghamu a